českých občanů eh, pro mezinárodní pozorumění a přeshraniční spolupráci. Eh, Zároveň si všímá i všech aktivit, které prosazují chartu základních lidských práv. Laureáti se angažují ve zcela různorodých oblastech. Eh, mezikulturní dialog, solidarita, rovnost, integrace případně ctění historických eh, památek. Dnes se bude konat zvláštní eh, oslava eh, pro tyto laureáty. Oni jsou i v našem kruhu a já bych je rád tímto srdečně přivítal. Jsou zde mezi hosty no, na balkóně.